Okay, can we try that now? Tak, můžeme to vyzkoušet. Takže slyší mě všichni také v tlumočnických kabinách dobře. Ano. Dobře. Takže mm, dávám slovo tady eh, panu Fandálenovi a budeme se bavit o dohodě s Větnamem. Dohoda s Větnamem patří k těm obvyklým horizontálním eh, dohodám, které nahrazují bilaterální národní eh, smlouvy. Eh, byla tedy schválena po dlouhých jednání s radou. Domluvilo se téměř vše, kromě daně na paliva, poněvadž Větnam eh, to má zařízeno jinak, ale jelikož větnamské stroje nelítají do EU, tak to v podstatě nic neznamená. Takže toto je určitá potíž. No. My zde, na rozdíl od Spojených států amerických, eh, hovoříme o zemi, která nemá příliš velký vliv velké slovo v tomto sektoru, eh, většinou se stará o své vnitrostátní lety. Tato dohoda byla schválena s radou. Je to prostě tradiční dohoda. Eh, jediný problém je tady zdanění eh, paliva. Ano, děkuji Dominiku. Dáme slovo stínovým zpravodajům, nejdříve paní Tyka. Tykau. Děkuji. Pan, pane předsedo, já tady nevidím žádné problémy v principu. Je ale pravda, že co se týče daně na paliva, tak eh, je to důležité, má to svůj význam a my eh, eh, podporujeme zprávu, tuto zprávu pana Rikeho. Jsou jsem přesvědčena o tom, že stejně jako jiné dohody, které schválíme, tak si myslím, že bude pozitivní hlasování. Děkuji. Děkuji. A nyní za liberály, stínová zpravodajka. Eh, děkuji, pane předsedo. Souhlasím, že eh, to zdanění by tam mělo být Eh, zahrnuto, ale v podstatě je to podobné, jako říkala paní Tykal. Myslím, že je to celkem jasná dohoda, takže budeme hlasovat pro. Nevím teď, jestli opravdu fungují všechny tlumočnické kabiny. Eh, tak prosím, dejme tlumočníkům vždycky čas na přepínání mezi kanály. Zdá se, že eh, technika nám...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 En uh, dank voor de korte interventie. Dat zijn eigenlijk de... Dobře, takže děkuji vám za velmi stručný příspěvek. <laughs> No, everything's fine. Dobře, zdá se, že to funguje ECR. ECR také podpoří zpravodaje. Děkuji. E, dobře, tak sice máme trošku pořád potěže s technikou, ale e, daří se nám Eh, řeší to rychle. Komise, děkuji vám. Já jsem chtěl eh, poděkovat panu Riketovi eh, za předložení zprávy a také za jeho návrh na schválení. My jsme vlastně chtěli tady tím dát jak si pod jednu střechu 17 bilaterálních smluv s Větnamem. Eh, je to trošku jiné než standardní smlouvy, eh, což je dáno tím, že tam právě není to ustanovení o zdanění, ale to nemá v praxi téměř žádný význam. Děkuji, pan zpravodaj. Děkuji. Já v podstatě nemám, co bych tomu dodal. Jedině to, že bych chtěl poděkovat všem za souhlas, včetně komisy. Ano, děkuji vám za efektivní způsob projednání. My bychom nyní měli eh, podat eh, tedy eh, takto. My nebudeme hovořit o termínu podávání pozměňovacích návrhů, poněvadž my nemůžeme tady upravovat tuto smlouvu. Nicméně Formálně je 2. Eh, února, eh, hlasovat se bude ve výboru 28. února a v březnu eh, se bude hlasovat na plénu. Takže tolik k té zprávě o leteckých službách mezi Evropou a Větnamem. Příští bod, to je zpráva pana Zasady a to je zpráva s podobném duchu, ale se Spojenými státy americkými pan Zasada. Děkuji bardzo, paní e, Děkuji vám, e, pane předsedo, dámy a pánové. Protokol, e, který začínáme diskutovat, je velice závažný dokument, protože společnosti v Evropě a v USA dohromady obstarávají asi 60 leteckého provozu. Proto otevření trhu pro aerolinky Evropské unie a Spojených států na nediskriminačním základu zajistí pro operátory i cestující lepší služby a bude to mít značný význam hospodářský a vytvoří to pracovní příležitosti. Můj, moje přání je, aby eh, si eh, společnosti eh, konkurovaly na základě trhu a bylo to dobré pro cestující, aby tedy někdo, kdo letí do Ameriky, měl jenom jednu bezpečnostní prohlídku vodítku, aby měli stejná práva na obou stranách, aby je cestující také znali. Zda tento protokol to může garantovat? Nikoliv, ale jsem přesvědčen, že je to krok v dobrém směru a že v budoucnosti značně usnadní realizaci těchto cílů. Bohužel vzhledem k postupu jsme neměli možnost opravit obsah dokumentu, ale souhlasím s jednou z hlavních tezí zprávy pana Simpsona, co se týče mezinárodních dohod v letecké dopravě. Parlament od samého začátku musí být zapojen do vyjednávání a minimálně musí být informován o jejich pokroku. Při dalších eh, jednáních mezi EU a USA věc eh, podepsání protokolu často vysela na vlásku. Nakonec se podařilo ho podepsat. Podařilo se díky tomu se vyhnout vyhnout celé řadě eh, nebezpečí a to toho největšího, čímž je ehm, pozastavující doložka, což by vedlo, že by vlastně eh, došlo k eh, anulování výsledků obou etapů. Odmítnutí dokumentu by znamenalo, že se vrátíme k právní situaci z doby před sedmi let a ta je nepřijatelná, protože za prvé šest členských států Evropské unie nemá bilaterální eh, úmluvy o letecké dopravě s USA. Odmítnutí dokumentu by pro ně znamenalo, že by se zablokovala možnost mít spojení ze svého území s USA a za druhé všechny členské státy by ztratily svobodu, která vyplývá ze smlouvy Open Sky. Vzhledem k těmto nebezpečím a zároveň si uvědomujeme, že je třeba dále zpracovat nad tímto dokumentem a proto tady vidím dvě vrátka, jak tam dostat změny první způsob. Evropská komise dostane nový vyjednávací mandát a navrhne USA novou dohodu. Podle mého názoru tohle by bylo nejlepší řešení, ale momentálně se zdá, že se to nedá uskutečnit jednání právě byly uzavřeny a strany při nejmenším formálně nepředvídaly možnost, že by se otevřela další etapa. Druhá možnost je dosáhnout cílu v souladu s mandátem Rady z roku 2003 a to za pomoci práce společného výboru, který na základě článku 5. protokolu dostal široké kompetence a ty mimo jiné zahrnují i doporučování pozměňovacích návrhů v souladu s umluv, se změnami v protokolu. Krom toho, že my jako Evropská unie jsme v nevyvážené situaci, vzhledem ke kompetencím společného výboru máme šanci tuto situaci změnit. Společný výbor by měl být vyzván k tomu, aby poskytoval, podělal všechny iniciativy v souladu s dohodou a aby plně využil všechny kompetence garantované protokolem. Teď bych chtěl něco říct k obsahu mého dokumentu. Já jsem se snažil tam dát veškeré připomínky, které jsem dostal od stínových eh, zpravodajů a od členů našeho výboru při při předchozí diskusi. Eh, podle pana Elka Droj. Já plně souhlasím s tím, že druhá etapa dohody je další krok a že se ubíráme správným směrem a že zcela určitě nejsme na konci cesty. Eh, pan Leisfried vyjádřil určité obavy. Snažil jsem se dokázat, že i když druhá etapa nedosáhne konečného cílu, kterým je úplné otevření trhu bez jakýchkoliv omezení na obou stranách, přece jenom to má celou řadu povídek k reformám. Konkrétně po eh, změny v americkém eh, právu, což by umožnilo EU, e aby eh, ze Spojených států dostáva, přijímali větší možnosti, pak bude možné mít co do nabírání podílů, tak zase Evropa bude moci mít zase takovéto majetkové podíly. A zase Ameriko, bude mít možnost přístupu na evropský trh a opačně vyjednávači neměli vliv na právní situaci ve Spojených státech, co se týče majetkových, majetkového práva. Chtěl bych poděkovat panu Elko Druji za to, že mě upozornil na poměrně eh, podstatnou podrobnost v mém dokumentu. V mé rodné řeči výzva k další etapě eh, jednání vyznívá poměrně jasně, než jak je to v překladech. Proto bych chtěl předložit vlastní pozměňovací návrh tak, abychom se přiblížili k usnesení parlamentu. S, s, jedná se o usnesení o letecké dopravě mezi EU a USA. Budu porasit stínové zpravodaje o spolupráci. Také jsem rád, že se tady zdůrazňuje, jak důležitá je tato společná umluva. Tady výbor by měl to využít to, aby to bylo v souladu s příslušným příslušnými právními mezinárodními předpisy, co se týče sociálních práv, hlavně v mezinár- podle úmluv, římskou úmluvou OECD a Mezinárodní organizací práce. Poprvé je tady článek, který se věnuje právě vztahu v tomto směru mezi EU a USA, tak, aby se lépe chránili práva pracovníků leteckých společností. Pokud je o hlas liberálů, e, e, mojich kolegů z liberální frakce, pak e, v dokumentu mám i výzvu pro změny a měl by se tomu věnovat společná komise, anebo by to mělo být základem pro třetí fázi vyjednávání. Konkrétně Konkrétně mi jde o další liberalizaci přepravních práv, o další možnosti zahraničních investic, o to, aby tady byla ambicioznější situace v oblasti ekologické ochrany a aby také lépe se chránila práva cestujících, totiž aby ty měly co nejvyšší možnou ochranu. Dále podstatné také je, aby výměna osobních údajů mezi EU a USA probíhala tak, aby se chránilo soukromí občanů EU i USA v souladu s usnesením parlamentu z 5. května 2010. Konkrétně v každém případu, kdy se předávají eh, osobní údaje, vždycky to musí být eh, zajištěno, eh, musí tady být zajištěno, že budou práva ochráněna a musí to být vždycky v souladu s předpisy ohledně eh, ochrany osobních údajů na národní i eh, komunitární úrovni. Paní Lichtenberger, já souhlasím, že otázky životního prostředí eh, nebyly dostatečně zdůrazněny. Úmluva ale posílí spolupráci v této oblasti díky tomu, že je tady požadavek spolupracovat v tomto směru i například se systémy obchodu obchodování s povolenkami. Jde také o lepší využívání e, paliva v letecké dopravě. Samozřejmě, že to, dámy a pánové, není nejlepší dokument, ale moje práce jakožto zpravodaje byla poměrně obtížná protože jedním z mých hlavních metodologických tezí byla snaha co nejvyváženěji k tomu přistoupit eh, v rámci celého kontextu a zachytit i pozitivní i negativní aspekty protokolu. Nechtěl jsem podlehnout pokušení, abych se soustředil jenom na slabé stránky. Já jsem nevycházel z nějakých a priorních představ, že to musíme určitě podpořit. Po mnoha setkáních jsem eh, zjistil, že je daleko lepší pro komunitu, když to přijme, než odmítne. Proto, když jsem zvážil i kladné, i záporné prvky eh, této dohody, doporučuji, aby parlament souhlasil s přijetím protokolu a chci zároveň poděkovat eh, stínovým zpravodajům za připomínky, panu profesorovi Fordovi z našeho sekretariatu za jeho neocenitelnou pomoc. Děkuji. Ja, dank u zeer. Uh... Děkuji. Děkuji vám, pane zasado. Tak a toto je důležitější věc, takže vám chci ponechat dostatečnou, dostatečný prostor na debatu. A prosil bych, aby stínoví zpravodajové se omezili vždy na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za předloženou zprávu. My eh, jsme v podstatě neměli mnoho na vybranou, spíše tedy buď jsme pro nebo proti. A hlasovat proti by nemělo moc smyslu. Protože eh, v první dohodě my vlastně říkáme, že je třeba, aby nebo chtěli jsme, aby ta dohoda byla hotová do konce minulého roku, což se ovšem nepodařilo. Ale to už máme za sebou. Teď otázka zní, jak se posunout dál. To znamená, jak dospět k finální pozici. Já myslím, že komise musí eh, prokázat, že ji na tom daleko více záleží. Eh, třeba by mohla vydat stanovisko v době, kdy budeme hlasování, budeme mít hlasování a mohla by e, přislíbit, že zahájí nové vyjednávání s parlamentem tak, abychom mohli vstoupit do e, třetí fáze dohodování. Já myslím, že my všichni souhlasíme s tím, že navzdory dosaženému pokroku pořád ještě není dosaženo správné rovnováhy mezi americkými a evropskými společnostmi. Historických důvodů jsou na tom jinak, ale otázka je, jestli bychom mohli využít stanoviska komise, abychom vyvinuli tlak na Spojené státy. E, nemá smysl hlasovat proti, není to dokonalé, ale je to alespoň tedy ve správném směru. Eh, také bychom potřebovali, aby se komise zavázala, že bude sledovat více činnost celého výboru, protože náš výbor má nyní větší pravomoce a de facto se stává takovým nějakým permanentním fórem pro výměnu názorů mezi Unii a jednotlivými členskými zeměmi v oblasti dopravy. My tedy chystáme, že se budou chystat, tedy chystat eh, bilaterální vyjednávání, nevím, jestli my bychom u toho taky měli být, ale alespoň by bylo dobré, kdybychom věděli, o čem se bude jednat a abychom znali nejdůležitější výstupy. Ano, děkuji. Eh, máme tady eh, otázky na komisi, ale eh, za socialisty. Ale já si myslím, že toto je obtížná dohoda a e, my jsme o tom vlastně včera obecně e, hovořili tady, e, jak je to vlastně v té oblasti vzdušné dopravy, kde my jako Evropský parlament máme větší váhu. Já už jsem řekla, že my musíme dungovala předseda. Zdá se, že tady někdo mával, jako kdyby neměl tlumočení. Máte tlumočení nebo nemáte? Mělo by to fungovalo. Mělo by to fungovat. Takže když jsme obecně se shodli na tom, že máme nyní jako parlament více práv po Lisabonské smlouvě, abychom byli lépe informováni, eh, tak zde u otázky eh, letecké dopravy máme problémy, eh, pokud se týče eh, výměny dat, ochrany eh, z osobních údajů a dalších. A my tady hovoříme o celkově 60% celosvětového objemu letecké dopravy, jak řekl pan zpravodaj, čili to je opravdu důležité. Já tedy jsem obecně proto, abychom toto sice souhlasili, ale pořád ještě to není Eh, jednání na stejné úrovni. Spojené státy eh, de facto jsou menším partnerem, a, ale v principu jsme stejně důležití partneři. Já jsem eh, na jaře byla ve Washingtonu a vím, že jsme si stěžovali jako delegace Evropského parlamentu na to, že Evropa má na americký trh daleko menší přístup než obráceně a že toto není partnerské Eh, partnerská dohoda. A eh, američané řekli, ano, my se můžeme bavit tedy o tom, eh, abyste dostali větší přístup na americký trh, ale v tom případě se budeme bavit o tom, aby se u vás zrušili zákazy nočních letů. Ehm, takže to je vlastně situace. Není to jednoduché, není to jednoduché ani pro komisi, a my jsme v loňském roce hovořili o SWIFTu a PNR a tady jde o datech, která u nás v Evropské unii jsou chráněna a to je považováno za důležité, důležité zejména pro liberály. A američané se na to dívají z hlediska bezpečnosti a terorismu. To znamená, jde o to, abychom, aby s námi zase tolik eh, nemávali a aby naše nároky nepovažovali za méně důležité. Takže já tady souhlasím se zpravodajem s panem Alcadrávem, že tady bychom sice o tom měli, nebo měli k tomu vyjádřit souhlas, ale e, ten nápad s tím prohlášením je dobrý nápad, abychom tedy dali najevo, že s tím nejsme zcela spokojeni, že tedy chceme více práv a že tedy příště e, bude třeba postoupit dál. A nejenom se to týká přístupu na trh a stejné úrovně ochrany dat, ale také v oblasti životního prostředí. Já tedy děkuji e, panu zpravodaji za Eh, velice vyvážené, vyváženou zprávu. Myslím, že bychom ji měli schválit. Ale samozřejmě musíme počkat na závěrečnou. Ještě paní Lichtenberger. Dank. Děkuji. Jestliže vyjádříme souhlas, ačkoliv eh, s tím nejsme velice spokojeni, pak eh, naše prohlášení, tedy prohlášení Evropské unie, eh, v podstatě eh, Spojené státy nebude nějak zajímat. To je náš problém. Jestliže to tady schválíme, tak pak jim to bude úplně bušt, co ještě na tom chceme kritizovat. Oni prostě dosáhli, co chtěli. Nic víc nepotřebují. Pro nás je tam pořád spousta nejasností, e, zejména pokud se týče nočních letů, to zatím není vyřešeno. A e, prostě ochrana obyvatelstva je opravdu pro nás důležitá. A druhá věc, to, že bez námitek přebíráme bezpečnostní stanovení, bezpečnostní pravidla Spojených států, a že je tedy musíme implementovat, aniž bychom měli eh, příslušný právní přístup třeba ke korekci údajů nebo k podávání námitek. No tak to prostě nemáme ošetřeno. My prostě nejsme na stejné úrovni nejsme rovnoprávní partneři. A pro mě toto je důvod, a já vím, že tady lze používat docela tvrdý nátlak, ale já prostě nemohu tady s tím souhlasit, protože to jsou opravdu zásadní otázky, které v Evropském parlamentu projednáváme nějakých 6-7 let. To je otázka ochrany dat, ochrany osobnosti, ochrany osobních práv. No a za druhé samozřejmě ochrana životního prostředí. Ten zákaz eh, nočních letů, se eh, vztahuje nejenom na budoucí trhy, ale vztahuje se i na současnost a realitu. A z tohoto důvodu se eh, nedomnívám nebo nevidím eh, v našem stanovisku, respektive v textu komise, to, že by otázka zákazu nočních letů, jako příklad, byla dána do výsled, výlučné pravomoci národního státu. Čili jenom, abych to tady uzavřela, nemohu souhlasit Zaznamenali jsme eh, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Toto je zajímavá diskuse. Trvalo to deset let, abychom se dostali tam, kde jsme, protože většina z nás, eh, co tady byli po roku 1999, tak vidí, že jsme se dostali takhle daleko, ale myslím si, že máte pravdu, že jsou tady jisté nedostatky. A k tomu, co bylo řečeno o nočních letech, já nevím dost dobře, co to s tím má společného. To je rozhodnutí na národních letištích s ohledem na prostředí okolo těchto letišť a nevím, eh, že by to nějak zapadalo do naší dohody s USA. Mám také výhrady ohledně důrazu na otázkách zaměstnanosti. My přece nemůžeme psát za pracovně právní zákony ani pro nás, ani pro pro USA, takže to musí být ve správném kontextu. Je správné tady mít takovéto zmínky, to mě nevadí. A když ale se zaměřujeme na ústřední nedostatky, víme, že tady máme nedostatky, to ví i komise, kam jdeme dále, co do eh, pokroku vlastnictví investic, a e, programu Fly America. To jsou klíčové otázky, které už tady se řeší deset let. K jistému pokroku došlo, to uznávám. A myslím si, že zcela správně říkáme, že potřebujeme striktnější přístup, že tady v Evropě si zajisté nepřejeme jednosměrný provoz. Chceme, aby e, podmínky byly vyrovnány. A pak také jsou tady otázky kolem kabotáže. Dostali jsme se až sem, což je dobré. Určitě to byly tvrdá jednání, ale myslím si, že eh, tento parlament a výbor by měl vyslat takovýto signál. Ehm, chválíme vás, věci jdou dopředu, musíme jít dál, ale musíme pořád jaksi tvrdě hrát. Jankyjové také hrajou tvrdě, takže musíme to dělat i také tak. A je tady pár věcí, které musíme dále upozorňovat a uvíme, uvidíme, co se s tím bude dále dít. Děkuji, děkuji zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Dobře. Eh, tady byly jasné otázky pro komisi. A než dám zpravodaji eh, slovo k závěrečným poznámkám, rád bych dal možnost také komisi nám hledat co vysvětlit. Prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat panu Závad Zasadovi za jeho zprávu, za závěry. Myslím si, že ty jsou zcela v pořádku říká, že tato dohoda mohla být lepší. To zajisté je pravda, mohlo to být lepší. Konkrétně eh, mohlo se jít dále a rychleji eh, v otázce vlastnictví. Ale Pan zásada také řekl jasně, že vždycky člověk nedostane všechno, co chce protože máme tady partnera při vyjednávání a ten to musí akceptovat. Dojde-li k nevyvážené situaci, co se týče kontroly vlastnictví mezi eh, Evropskou unii a mezi tím, jak se tohle řeší ve Spojených státech. Pokud tedy taková nevyváženost existuje, pak to rozhodně není čirá náhoda. A proto také letecké služby e, nejsou, na ně se nevztahují GATS. E Víme, že Spojené státy mají v této oblasti obrovské problémy. A e, jak nám připomněl zpravodaj, situace je taková, že máme tady akceptovat dohodu, která přece jenom pro budoucnost nám umožňuje se dopracovat eh, k vyřešení vlastnictví a kontroly. A čili alternativa je jinak, že bychom neměli žádnou dohodu. A to by nepopiratelně eh, nás eh, zbavilo nebo možnosti pokroku tam, jak to zdůraznil pan zpravodaj, v otázkách bezpečnosti, eh, ochrany údajů, sociálních aspektů, životního prostředí a jedná se také o interní mechanismy společného výboru, které jsou důležité, protože my doufáme, že práce tohoto víru, výboru nám umožní, abychom jednoho krásného dne měli úplně liberalizovaný sektor. Máme samozřejmě před sebou práci, to je pravda. Nicméně jsem přesvědčen, že tato dohoda dává dobrý základ, na němž můžeme dále budovat transatlantické vztahy v oblasti letecké dopravy. V této oblasti komise spolehá na parlament a e, na jeho obrovský význam e, e, je třeba naléhat i na Kongres Spojených států, aby přece jenom se zabýval touto otázkou vlastnických podílů v této oblasti stejně jako jinde. A je to i předmětem pravidelných návštěv tohoto výboru v kongresu. A to si myslím, že je v tomto kontextu velice důležité a užitečné. V tomto e, kontextu mi dovolte, abych vás také informoval o našem záměru. Spolu se Spojenými státy totiž míníme uspořádat fórum pro investory, tak jako jsme loni uspořádali naopak fórum k otázkám zaměstnanosti. To by nám mělo umožnit, abychom šli dále v uvažování o této záležitosti, která je velmi těžká v souvislosti s touto dohodou. A samozřejmě, že Evropský parlament bude eh, přizván k tomuto fóru. Pan Karaj hovořil o třetí fázi nebo třetím kole vyjednávání. Je to možné? Je to vůbec eh, dobrý nápad? Eh, myslím si, že spolu s americkými partnery eh, jsme se dostali, jak nejdále to šlo a dosáhli jsme toho, čeho bylo možné dosáhnout. Dohoda předpokládá následné etapy, takže v budoucnosti by mělo dojít k plné liberalizaci v tomto sektoru. A nevím, jestli by nová dohoda k něco k tomu přispěla, protože dnes máme prostředky, abychom to dovedli ke, do, k, ukončení, ke, k ukončení, ale máme před sebe ještě mnoho práce, než to bude ukončené. To jsem právě zmínil v souvislosti s vlastnictvím a kontrolou a musíme tady jednat i ve spolupráci s Evropským parlamentem. Je také pravda, že tady mohou být naprosto legitimní obavy. Jak si s tím spojené obavy, které mají co dělat s liberalizací letecké dopravy, protože to je právě ústředím e, této dohody a obavy se pak týkají ochrany osobních údajů nebo životního prostředí. Jak už jsem řekl včera, když jste diskutovali eh, Simpsonovu zprávu, dohody o letecké dopravě sami o sobě nemohou řešit průřezové otázky, ale naopak mohou přispět k řešení těchto průřezových otázek aby se pak řešily eh, v nejlepších možných podmínkách a s použitím nejlepších možných nástrojů, když se jedná například o ochranu osobních údajů. Nepopiratelně zbývá ještě mnoho práce eh, v rámci, obet, eh, v rámci této dohody se Spojenými státy. Životní prostředí, hluk. Paní Lichtenberger zmiňovala hluk. Eh, nic se eh, ohledně hluku neudělá, mohli to tak říci, dokud nebude novelizována eh, směrnice o hluku, ale to je i otázka parlamentu, protože tady je spolurozhodování. Čili musíme se podívat i na stávající legislativu. A tady potom konečné slovo bude mít Evropský parlament a v tom bych vás rád uklidnil. Prostřednictvím realizace této dohody eh, bychom mohli přistoupit k dialogu ke Spojeným státy a s americkou vládou Například, eh, co zvažují, co chtějí udělat v souvislosti s právy cestujících. My už jsme s tím začali, takže teď už eh, mm, Spojené státy mají legislativu, připravují legislativu v oblasti práv cestujících, ale mohlo by to vést zase ke střetu s naší legislativou a proto je důležitá tato dohoda, protože tady můžeme upozornit americké partnery na eventuální potíže, které by mohly nastat. Tohle jsem chtěl říci, pane předsedo, v reakci na eh, obavy, které vyjádřili členové vašeho výboru ale každopádně můžete spolehat na komisi, že vás bude pravidelně informovat o realizaci této dohody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Děkuji eh, Výborné, že můžeme spolehat, počítat s Evropskou komisí, ale ještě tam eh, mě chyběl jeden bod. Ptalo, někdo se ptal eh, na hlasování eh, v plenárce. Zda komise dá k tomu nějaké prohlášení v tomto stádiu. Na to jste neodpověděl. Můžete nám k tomu poskytnout, prosím, další informace? La question qui m'était posée. Ano. Otázka ohledně třetí fáze této dohody. Já jsem řekl, že eh, pravděpodobně toto není ideální způsob, jak eh, postupovat. Eh, ideální způsob, jak postupovat v našich transatlantických vztazích. Mm, prostřednictvím této dohody, podle mého názoru, jsme dosáhli všeho, čeho jsme mohli dosáhnout s našimi americkými partnery. Ale co je zásadní, je to, že s pomocí parlamentu samozřejmě, co se týče kontroly, si myslím, že můžeme postoupit eh, prostřednictvím eh, konkrétní aplikace této dohody. A o tom, co bude v budoucnosti v této dohodě, tak to nám umožní majoritní vlastnictví ze strany Evropanů, co se týče eh, společností. A takto eh, v oblasti vlastnictví a kontroly dosáhneme rovnováhy. Ale upřímně vám přiznávám, že si nemyslím, že by bylo užitečné, abychom se obrat, chtěli na radu a abychom po ní chtěli mandát k vyjednávání ohledně nového protokolu. Hmm, protože eh, co se týče eh, reciproční plné, recipročního plného vlastnictví. Já, děkuji Děkuji. Já nevím, jestli mám pokračovat dále v této diskuzi, než eh, dáme slovo zpravodaji, protože všichni budou chtít eh, hovořit. Eh, paní Lichtenbergerová? Ne, eh, nebudu hovořit o tomto. Tato zpráva pro komisu, ta mě teďko nedělá starosti. Mně jde o to, že komise říká, že nechce vydat žádné prohlášení. My říkáme, ano, my bychom chtěli najít řešení, ale eh, chceme tedy s tímto souhlasit. Já se ptám, neexistuje možnost, že bychom v nějakém usnesení či v nějakém textu stanovili, že mm, existuje nějaká kritika ohledně toho, této dohody, protože oni se nám vysmívají. Ano. Spravodaj nyní přednese závěry a orientuje nás, jak budeme, máme postupovat. Děkuji, paní, eh, před, pane předsedo. Já už jsem eh, takovéto závěry učinil a najdete je eh, v, v dokumentu, protože tam je i apel na další kroky. A je tady také znění, které říká, že komise by se měla připravit na to, že bude vyjednávat další etapu této dohody, která by zahrnovala takové otázky, jako je další liberalizace přepravních práv, další možnosti zahraničních investic, vliv na životní prostředí a omezení infrastruktury využívání převozních plán a lepší koordinace strategie, která se týká práv cestujících, tak aby se pro cestující zajistila nejvyšší možná ochrana. To tedy už v dokumentu máme a je to výzva k práci komise. Je mi trošičku líto, že komise je tak spokojená se svojí prací, protože bez toho, krom toho, že dosahla určitých cílů, tak samozřejmě ten dokument není až tak ambiciozní, jak bychom si přáli. Zcela určitě to není splněním našich přání. A také se nedá říci, že by to bylo několik kroků dopředu. Je to všeho všude jeden malý krůček, samozřejmě ve správném směru, ve směru toho, aby jednou došlo k vytvoření Single World Sky. Třeba se nám někdy povede v Evropě udělat jednotné nebe, ale měli bychom i snít a sníme o to, abychom měli takovéto společné nebe nad celým světem, nejenom nad Evropou. A dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unii pokrývá 60 letecké dopravy. Proto nám až tolik záleží na tom, aby ten dokument byl ambiciozní a proto se snažíme musíme velice motivovat komisi, aby uvažovala o tom, co by mohla dalšího udělat pro to, aby se tento náš sen splnil. Samozřejmě, že existuje společný výbor, který může řešit eh, momentální problémy a zajistit, že se budeme ubírat správným směrem. Eh, a jsou tady určité ustanovení, která umožní eh, spolupráci Evropské unie a Spojených států v budoucnosti, ale Mm, poslan, prosím vás, abyste se nedivili, že bychom si přáli spíše, aby to bylo, aby to bylo radši dřív než později. Děkuji. <laughs> Šahity, že to klavěřel. Tak eh, vidím, že všichni žádáte o slovo. Jedná se o dohodu, která buď bude přijata, či ne. A e, myslím si, že e, kromě tého, této dohody bychom mohli přistoupit k usnesení v parlamentu. Lhůta by byla 2. února a potom 28. února můžeme hlasovat a e, potom pokračovat na plénu v březnu. Já si myslím, že eh, zpravodaj společně se stínovými zpravodaji může eh, prostudovat eh, toto usnesení, jej, jeho obsah. A potom, co se týče samotné dohody, musíme říct ano či ne. Neexistují jiné možnosti. Pane zpravodaji, prosím, prostudujte si s vašimi kolegy obsah usnesení a nebudu zahajovat další diskuzi. Tímto ukončuji diskuzi k tomuto tématu a vy se postaráte o usnesení. A nyní bych chtěl poděkovat eh, všem zúčastněným za vaše příspěvky. Přistoupíme k dalšímu bodu, zase je to letecká doprava. Jedná se to se eh, severním sousedem, eh, s Kanadou. Paní Tykau, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, která je předmětem této diskuse, se týká dohody mezi Evropskou uní a Kanadou. Jedná se o rámcovou dohodu a o e, příkladnou dohodu. E, zdůrazňuji slovo příkladná dohoda, protože e, ustanovení, které obsahuje, jsou vyvážené, protože obě dvě strany požívají stejných výhod. Chtěla bych také zdůraznit, že než byl stanoven základ pro tuto dohodu, existovalo 19 bilaterálních dohod mezi EU a Kanadou. V listopadu 2002 Mezinárodní soudní, eh, pardon, soudní dvůr Evropské unie prohlásil, že některá bilaterální ustanovení této dohody nerespektovala právo Evropské unie. Proto byla Evropská komise pověřena mandátem, aby eh, vypracovala eh, dokument, který by eh, byl v souladu s legislativou Evropské unie. Cílem této dohody je zaručit společné, evropské, společné nebe mezi Evropskou unii a Kanadou, to je byl by to společný trh mezi Evropou a Kanadou, byl by volný pohyb investicí a kanadské i Evropské aerolinky můžou eh, poskytovat služby bez omezení i na vnitřním trhu obou stran. Chtěla bych zdůraznit, že v mandátu se zahrnuje možnost eh, progresivního postupu. Evropská unie eh, schválila mm, od eh, přístup k investicím, otevřený přístup k investicím, ale toto se nemůže udělat hned eh, z počátku. Musí existovat jednotlivé etapy. Hovoříme o čtyřech etapách. První etapa se týká cizího kapitálu, to je, to by bylo omezeno na 25%, potom by to bylo 49%. Ve třetí etapě obě dvě eh, smluvní strany počítají s vytvořením eh, nových eh, aerolinek eh, v druhé smluvní části a potom v té čtvrté fázi tam už je volnost celková k operacím. A potom, co se týče práv cestujících, tak tam jsou investice, spolupráce v různých aspektech. Je tam bezpečnost, sociální aspekty, zájmy cestujících, životní prostředí, hospodářská soutěž a zpráva leteckého provozu. Obě smluvní strany budou spolupracovat v tom, aby eh, omezili negativní dopad leteckého průmyslu na životní prostředí. Také se bude jednat dále o právech cestujících, o kompenzacích a vše s tím související aby existovaly eh, kompenzace například, když cestující nemůže nastoupit do letadla a také vrácení eh, ceny letenky. Chtěla bych říci, že tato dohoda je více eh, ještě ambicioznější než ta dohoda, kterou máme s USA, hlavně co se týče přístupu na trh ale je méně explicitní tato dohoda. Na druhé straně, co se týče uznání eh, významu eh, sociálních eh, aspektů. Proto bych chtěla zdůraznit, že je důležité, aby Evropská komise využila této dohody, to je, že se může obrátit na smíšený výbor a podpořit to, aby byly respektovány sociální aspekty Říkám znovu, že toto je příkladná dohoda a mm, doufám, že můžu počítat eh, s podporou eh, z vaší strany. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento uh, úvod, který je velice jasný a obsažný. Nyní dám slovo jednotlivým skupinám. Pan Groš. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za návrh eh, tohoto doporučení. Eh, já myslím, že tam je řečeno vše, co takové, takové dohodě řečeno být může. A de facto tato dohoda by mohla být vzorem pro jiná, jiné podobné dohody, zejména se Spojenými státy, poněvadž třeba pokud se týče otvírání trhu, zde došlo k podstatným krokům. A ta čtvrtá fáze, eh, tady se klidně hovoří také o kabotáži. Takže to opravdu je úplné otevření trhu a eh, to znamená, že je to nejenom o investicích vždy na druhé straně, ale také společná spolupráce. Eh, já se shoduji tedy na eh, pozitivnosti těchto aspektů a také pokud se týče standardů bezpečnostních, tady se hovoří, že eh, podle okolností je třeba je přeskoumat, poněvadž je to vhodné, ale také proto, aby se mohl podniknout další krok, to znamená vzájemné uznávání. A to by vedlo ke zjednodušení této spolupráce a zjednodušení také pro eh, ty, kteří, eh, pro ty příjemce vlastně eh, těchto údajů. A byl by to přínos jak pro kanadskou, tak pro evropskou stranu, abychom si zbytečně nekomplikovali život. Čili s těmi doporučeními celkově souhlasíme i s tou zprávou a Eh, domníváme se, že by tady neměly nastat nějaké problémy. Děkuji. Paní Meissner? Ano, já také děkuji paní Tykal eh, za tuto zprávu. Eh, tady k tomu není moc co dodat. Opravdu jste tam zapracovala všechno to, co je nejdůležitější a je třeba říci, že ten obrázek je daleko příznivější eh, zde než v případě Spojených států a v podstatě by to mohlo fungovat jako vzor. A taky by bylo dobré, kdybychom u Spojených států měli takovou tu, ty, ty výhled do budoucna, co bude v jako příštím krokem podobně. Děkuji, paní Lichtenberger. Tak já eh, se v podstatě mohu předřečníkům připojit. Ano, tato dohoda je určitě vyváženější než ta předchozí a myslím, že my jako Evropané musíme dát daleko zřetelně najevo, že chceme eh, fungovat eh, na úrovni rovnoprávných partnerů, nikoli v, eh, také to v případě s USA. Důležité je, že je tady zmíněna kooperace v bezpečnostních otázkách já myslím, že to musí být takto. To je v pořádku, to tež se týká sociálních otázek, ty, myslím, nejsou vyřešeny úplně nejlépe, ale celkově řekl bych, že tato dohoda je skutečně dobrou, do, dobrým eh, pracovním východiskem pro další kroky. Dobře, děkuji. Eh, tak nyní EPM. Tento parlament eh, má nyní daleko větší roli eh, v utváření těchto smluv. A je třeba, aby komise si to uvědomila, uznala to a aby nás informovala o průběhu vyjednávání u všech smluv od začátku do konce. Takovým příkladem je SWIFT. A jestliže komise nechce, aby se tato situace eh, opakovala neustále dokola, tak je třeba, aby respektovala naše pravomoce. Čili já hovořím tak jaksi v širším kontextu. Nicméně, já chci říci, že tuto dohodu vítám, je pozitivní a také v souvislosti s probíhajícím jednáním eh, o obchodu mezi Evropskou unii a Kanadou, jde nám vlastně o takovou eh, rozsáhlejší obchodní smlouvu, tak já myslím, že toto musíme vítat, eh, protože tato dohoda je vyjednána nikoli izolovaně, ale jde o otevření kontextu širšího obchodního, širší obchodní výměn eh, myslím, že bych zmínil ještě něco, eh, jednu věc eh, konkrétně, a to se týká bezpečnosti. Eh, v tomto kontextu prostě není možné brát Kanadu izolovaně, protože značná část dopravy z Evropy do Kanady přejíždí přes Spojené státy. A je to také otázka transitní pořád budeme mít tento problém, než se to vyřeší a nemůžeme mít jaksi jenom dvě části trojuhelníku. Samozřejmě, když eh, někdo letí eh, transitem přes Toronto nebo Montreal, pak One Stop Security bude, ale když letí přes Washington, Boston, New York, nemůže mít plně integrovaný systém bezpečnostních kontrol a o to by nám mělo jít, protože pak by to opravdu eh, byl systém One Stop Security mezi Evropou a Severní Amerikou a vítám samozřejmě krok dopředu v této dohodě nejenom v otázkách eh, bezpečnosti, ale i otevírání trhu. Myslím si, že si zároveň musíme uvědomit, že se nemůžeme dívat na eh, Kanadu izolovaně od zbytku Severní Ameriky. Děkuji. Ano, myslím si, že eh, Tady byly nastaveny zcela jasné otázky, takže prosím komisi o reakci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce, paní Tykau, za její zprávu a za její pozitivní hodnocení této dohody. Chápu, že e, tento názor obecně e, sdílí většina členů vašeho výboru a to je i v souladu s tou skutečností, že pravděpodobně je to ta nejlepší dohoda, jaké jsme zatím dosáhli. A máte pravdu, když říkáte, že by mohla být jakýmsi vzorem. Přáli bychom si, aby se všechny další dohody zpracovávaly podle vzoru této dohody s Kanadou, byť to vždycky nejde, jak jsme právě viděli v případě dohody se Spojenými státy. Je to dohoda, která už přináší ovoce, protože kanadské zákony umožňují abychom přešli od 25 do 49 zahraničního vlastnictví podílu v kanadských eh, společnostech. To už byl, je zákon, který byl přijat a e, má, teď, až bude i prováděcí vyhláška, tak už to půjde úplně a dostáváme se tedy do druhé fáze, kdy budeme dostávat už další práva e, co do letového provozu. Takže skutečně tady se věci hýbou a to zajisté lze jen uvítat pravda je, že jenom v jednom bodě, pouze jediném, jsme nešli až tak daleko, jak bychom si byli přáli. A to je článek 19 této dohody, otázka pracovních míst. Ale musíme si uvědomit, že jednání o tomto článku byla nesmírně obtížná. Eh, byl tady velký odpor ze strany Kanaďanů, protože oni sem nechtěli dávat žádná ustanovení o eh, zaměstnanosti. Nakonec eh, s tím nějak souhlasili ale mohu vás ujistit, že kdykoliv to bude nezbytné, využijeme tohoto ustanovení v domově paní Etikau, myslím, tady už poměrně vyčerpávajícím způsobem vyjmenovala všechny další faktory, kde byl velký e, pokrok. Hovořilo se už tady i o bezpečnosti. A už nyní e, byl dosažen e, zcela hmatatelný pokrok mezi kanadskou vládou a námi co do vytvoření um, one-stop security i když v některých případech eh, musíme také eh, mít na zřeteli situaci tranzitu přes Spojené státy. Ale eh, co se Kanady týče, pak tady už jsme zaznamenali pokrok. Tudíž, pane předsedo, Tohle jsem chtěl zdůraznit za komisi a dovolte mi, abych znovu poděkoval paní Tykal za její zprávu. Děkuji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 za vykonanou práci, paní Tykau, a také za to, že jste byla stručná. Nyní přistoupíme ke skupinám. Vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, tak se prosím omezte na tři minuty. Nejdříve Vesejra, pan... děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, já bych řekl, že se jedná o velice důležitý krok. E, toto je dohoda se třetími zeměmi a také důležité pro občanskou společnost. No My jsme v posledních letech zažívali určité problémy, ale teď je možné tedy a předseda přerušuje. Zdá se, že portugalština není v dnešním jazykovém režimu. Tak eh, pan předseda spekuluje o tom, co to znamená technicky. Takže kolegyně, kolegové, jestliže chcete hovořit portugalsky, bohužel to není možné. Nizozemština ovšem možná je, ale můžete prosím pokračovat v nějakém jiném jazyce, to by opravdu pomohlo. My se omlouváme, paní Mesterová. Opravdu nemáme ani v anglické kabině portugalštinu. Prostě portugalština není objednaná. Ik is zo in het Engels kunnen spreken. Nederlands is het mooiste natuurlijk, maar als u dat zou willen doen. Angličtina nebo nizozemština. Dobře, já bych eh, pokračoval v holandsky velice rád, ale bohužel to bych nezvládl. Tak tedy angličtině ale eh, musím říct, že bohužel jako Portugalec, já myslím, že to není přijatelné, eh, abych nemohl používat eh, svoji mateřštinu jako všichni ostatní kolegové a byl bych rád, kdyby naše servisní oddělení to jednoduše a prostě v příště zajistilo. Eh, takže já si dovoluji takto protestovat, prosím, aby byl eh, zapsán předseda. Já s vámi souhlasím, já tedy nevím, eh, proč to nemáme objednáno, čili já oficiálně říkám, že souhlasím s vaším protestem a musíme zjistit, co se stalo. Dobře, já tedy já tady budu pokračovat, i když budu se snažit, abych to na příště zvládl i holandsky. Tak dobře, k věci. Aby to tedy zkrátil, poněvadž eh, na čase záleží. Chtěl bych poděkovat eh, zprávě, tady zpravodajce za zprávu, odvedla vynikající eh, práce paní zpravodajka. Ehm, myslím, že tam ehm, nemůžeme hovořit, že by tam byly nějaké eh, vysloveně eh, peněžní výhody pro některou stranu. Eh, včera jsem obědval s velvyslancem Brazílii a bylo tam mimo jiné řečeno, že ty dvě dohody o tedy letecké dopravě a o službách, že ty skutečně nyní závisí na Evropském parlamentu. Já myslím, že je to výhodné, poněvadž Brazílie je nejenom desátá největší ekonomika v Evrop- na světě, ale je také významným obchodním partnerem pro Evropskou unii. Tato dohoda obsahuje řadu bodů, které prospějí všem oblastem bezpečnosti civilní letecké dopravy. Zavádí se certifikace, posiluje se tím vzájemná důvěra mezi Unii a Brazílii a myslím, že eh, bude také eh, respektovat systém, který momentálně existuje v Evropské unii. já tedy procedurálně musím vyslovit politování nad tím, že Evropský parlament jen velmi eh, v pozdní fázi celého postupu byl do věci zapojen a já bych doporučil, aby eh, Evropský parlament schválil uzavření této dohody, poněvadž je to důležité pro obě strany. Děkuji vám. Děkuji vám také za eh, porozumění a děkuji také za to, že jste přeprodal angličtiny. Paní Meissner? Tak já se pokusím eh, trošku to zkrátit, poněvadž jsme měli technické problémy a to byla ztráta času. Paní Tyka vypracovala dobrou zprávu, měli bychom ji odsouhlasit, aby ji mohla brzy schválit také rada. Je to důležité pro naše obchodní vztahy. Čili eh, já si myslím, že je to dobrá varianta a zaslouží si schválení. Děkuji vám. Takže pokud pojedeme takhle rychle, tak eh, to zvládneme. Pane Lichtenberger, já mám stručnou otázku. v souvislosti s Brazílií eh, byly určité bezpečnostní problémy v letecké dopravě čili eh, šlo tedy o bezpečnou dopravu, nikoli bezpečnostní služby. Eh, zajímalo by mě, jestli tyto problémy jsou vyřešeny, poněvadž eh, to je třeba vyjasnit ještě dříve, než půjdeme o další krok před. Ano, tak otázku jsme si poznamenali. Doufám, že také komise si to poznamenala a bude na moci hned odpověď ECR. Paní Foster? Já bych chtěla jenom stručně poděkovat paní zpravodajce za kvalitní práci, obsahuje všechny důležité body a klíčové byla zejména tedy bezpečnost provozu, eh, zejména tedy ty bezpečnostní nedostatky, které tam byly. Já myslím, že také mohu říct, že podpoříme pozici Evropské komise. Děkuji vám. No a nyní můžeme dát slovo komisi. Můžete prosím také odpovědět na otázku paní Lichtenbergové. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také vyjádřit své poděkování paní Tykau za její zprávu a poděkovat za závěr, ke kterému došla. My jsme velice rádi, že ona došla ke stejnému závěru jako v případě dohody s Kanadou, co se týče bezpečnosti. Také beru v potaz to, co řeklo mnoho členů výboru. Vzhledem k tomu, že existuje konsensus ohledně této dohody. Stejně tak jako v případě jiných dohod s USA a s Kanadou, které bychom mohli charakterizovat jako e, podobné dohody, tak e, se e, počítá s zájemným uznáváním certifikátů, co se týče letecké dopravy. Mám na mysli certifikáty leteckých produktů a také orga, ehm, které vyrábějí a navrhují tyto výrobky. Také se počítá se vzájemným uznáváním eh, certifikátů eh, v rámci leteckého provozu. Mm, což souvisí s tím, jakým způsobem eh, fungují letadla, ale také otázky související s jejich údržbou. Toto je velice dobré. Ale ještě navíc tato dohoda umožňuje úzkou spolupráci s Brazílií a je vhodné připomenout, že to je čtvrtý výrobce eh, letadel na světě. Doufáme, že tato spolupráce bude moci být rozšířena a půjde ještě dál, než pouze, ehm, ehm, že by se omezla na otázku vzájemného uznávání certifikátů. Také například udělování licencí pilotům a palubnímu personálu a také dohled nad bezpečností v obecnějším hledisku prostřednictvím výměny údajů Eh, týkající se bezpečnosti, také co se týče eh, neštěstí, leteckých neštěstí a fungování aerolinek. Myslím si, že toto zahrnuje mnoho. Eh, co se týče podstaty této dohody, víte, že to je vzájemné uznávání certifikátů, v tom je tedy jádro této dohody a přikrýváme tím existující eh, mezeru. Neexistuje žádná dohoda, která by byla právně závazná. Eh, neexistuje žádná bezpečnostní dohoda mezi Brazílií a eh, členským státem Evropské unie. Zatím toto neexistuje. Je pravda, že existují některé dohody administrativního charakteru mezi některými členskými státy a Brazílií, to ano. A od roku 2004 existuje také dohoda eh, administrativního charakteru eh, mezi Evropskou bezpečnostní agenturou, eh, agenturou letecké bezpečnosti v Evropě a jeho protějškem v Brazílii, což je úřad, který má na starosti civilní letectví v Brazílii. Toto tedy logicky bude mít eh, významný dopad na eh, letectví a také na eh, prodej leteckých produktů. Musíme si uvědomit, že obchodní výměna mezi Evropskou unii a Brazílií se zvýšila významným způsobem. Díky těmto dohodám mezi naší agenturou a agenturou NAC, což je ta brazilská agentura, tak už eh, pokrýváme mnoho výrobků a toto umožňuje úspory výrobcům, protože už není eh, potřeba eh, fungovat na bázi dvojitého certifikačního procesu. Ale my chceme jít ještě dál, protože chceme aby v této dohodě bylo zahrnuto, že všechny všichni výrobci eh, eh, těchto leteckých produktů, aby spadali pod vzájemné uznávání. A mm, toto vzájemné uznávání bude tedy levnější a eh, toto umožní velké úspory pro letecký průmysl a také bude levnější poskytovat služby související s údržbou. Eh, co se týče otázky, kterou přednesla paní Lichtenbergerová. Eh, co se týče údržby, my jsme řekli našim brazilským partnerům, že musí učinit více, že se musí eh, více snažit. Agentura pro leteckou bezpečnost vypracovala Eh, zprávu po podepsání dohody v roce 2010. Co se týče dílen pro údržbu, tak vám můžu zaručit, že eh, se tato údržba bude provádět pouze v případě, že budeme si jisti, že brazilské eh, certifikáty odpovídají evropským. A to je právě cílem této dohody. A je to Eh, princip, na který se odkazuje explicitně tato dohoda, takže paní Lichtenbergerová může být klidná. Děkuji. No, Děkuji. To je eh, výborné, poskytl jste nám velice eh, vyčerpávající odpověď. Jestliže vy se domníváte, že úroveň bezpečnosti v Brazílii bude na evropské úrovni, tak to je správná odpověď na dotaz paní Lichtenbergerové. Paní Tykau, děkuji komise, děkuji všem a také vám děkuji za předložené dotazy. Doufám, že můžu počítat s vaší podporou, abychom eh, schválili tuto dohodu. A jenom bych eh, se chtěla zmínit o jedné věci. Otázka údržby je zásadní protože počítáme s otevřením trhu do budoucnosti. To je strámcová dohoda odlišná od eh, stávající. Aby tento trh mohl být otevřen, tak je potřeba vzájemné uznávání certifikátu a to je zásadní v oblasti údržby. Nemůžeme zapomenout, že Brazílie má 70 více letišť než celá Evropská unie. A právě proto je otázka údržby tak důležitá. Dobře, já bych poprosil eh, poděkovat panu Aserovi za to, jak dobře hovoří několika jazyky a také bych chtěl poděkovat paní Tykau za její výbornou práci. 9. února je lhuta pro eh, pozměňovací návrhy, 15. března bude výbor pro dopravu a v květnu bude zpráva pro plénum. A dáme slovo našemu kolegovi Uďasovi, který eh, kolega Uďas, který pohovoří o eh, zprávě spolupráce s různými agenturami, eh, také s SSRem. Dáváme mu tedy slovo. Prosím, omezte se na 4-5 minut. Děkuji, pane předsedo. Takže mm, budeme teď hovořit o řadě agentur, které musíme projednat z hlediska absolutoria. Tady existují určité problémy, které jsou společné všem těmto agenturám. A já se pokusím abych to eh, se pokusil podat jako celek a eh, pak ještě u jednotlivých agentur eh, vyřešil specifické problémy. Takže nejdříve agentura pro námořní bezpečnost. Já děkuji se za spolupráci s tím novým zpravodajům. Myslím, že v zásadě jsme se shodli a doufám, že tedy eh, všichni budou ochotni podpořit text, který dnes předkládám. Pokud se týče tedy této Evropské agentury pro námořní bezpečnost, je třeba odkázat na zprávu účetního dvora. V této zprávě účetní dvůr eh, prověřil celou činnost agentury a v zásadě prohlásil její hospodaření za v zásadě eh, v pořádku a řádné. Není to úplně stoprocentně bezvadné. Jsou tady určité záležitosti, které eh, si zaslouží pozornost parlamentu, zejména v tématu politické kontroly chtěl bych zdůraznit zejména jeden bod a e, to je rozpočet. Pokud se v tom vyznáte, tak e, si e, všimnete, že v roce 2009 byly závazky v výše než 14, ve výši víc než 45 milionů a a je tady problém v tom, že eh, se ne zcela eh, respektuje ten eh, roční cyklus rozpočtový. To je ovšem technická záležitost a já to uvádím také ve zprávě. Problém je v tom, že je tady řada rozpočtových operací, které nebyly provedeny úplně správně. Týká se to zejména převodu prostředků a škrtů. To jsou v podstatě politické poznámky k hlavní činnosti této agentury. Nicméně je třeba také pozitivně konstatovat to, že agentura usiluje o zlepšení kontroly a řízení svého vlastního plánování. E, to máme aspoň ve formě příslibu a předpokládáme, že se to e, také v příštím roce osvědčí. To platí také pro ostatní agentury. My vlastně od nich potřebujeme to, že e, se budou snažit prosazovat tuto řádnost a přiměřenost a tak dále. My od agentů většinou dostáváme ujištění, že tomu tak bude. A bylo nám například řečeno to, že u vypisování zakázek eh, se bude více dbát na soulad s rozpočtem. My tuto agenturu vyzýváme, aby zlepšila také vlastní indikátory plnění činnosti. Ovšem, e, ještě je tady jedna závažná věc, a sice, že při náboru zaměstnanců nebylo úplně všechno úplně v pořádku. E, tady e, ta zásada transparentnosti a Eh, právní správnosti nebyla zcela dodržena. Musíme tedy tuto agenturu vyzvat, aby přeskoumala postupy náboru zaměstnanců tak, aby byly transparentnější a aby nedošlo k diskriminaci. Eh, navzdory těmto poznámkám je, dochází eh, účetní dvůr k závěru, že celkově eh, agentura hospodařila eh, řádně a já tedy vyzývám eh, rozpočet pro, výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby absolutorium udělil. Uitstekend, dank u wel. Ehm, výborně, děkuji vám. Eh, chcete ještě individuálně projít jednotlivé agentury, nebo eh, možná, že bychom je probrali všechny zároveň? Dobře, pane předsedo, tak vezmu je všechny naraz. Nyní Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Účetní dvůr se i zde domnívá, že eh, účetnictví je vedeno řádně a podle zákona. Pokud se týče závazku, tady bylo přes 31 milionů, za půl milionu eur eh, od a 29 a něco eh, ve výdaji. Eh, rozdíl, který tady je, není tak velký jako v případě té předchozí agentury, nicméně i zde je určitý problém. A sice pokud se týče eh, toho principu, toho souladu eh, s ročním plánováním a ročním hospodařením. Nicméně dochází tady k postupnému zlepšování. Agentura eh, se zavázala, že upraví rozpočtovou strukturu podle činností, což nám umožní snáze sledovat eh, výsledky. Účetní dvůr toto zmiňuje ve své zprávě a eh, domnívá se, že eh, v dokumentaci, která se týká opět výběru zaměstnanců a náboru zaměstnanců, Eh, to také není zcela v pořádku, to zdůvodnění postupu je poměrně chabé. Eh, loni v květnu nás agentura ujistila, že eh, byly aplikovány příslušné právé hodnoty pro všechny, všechna výběrová řízení, čili my také se domníváme, že i zde by mělo být uděleno absolutorium. To je všechno a nyní se dostanu k Evropské agentuře pro železnice. Tady se účetní dvůr domnívá, že celkově bylo účetnictví eh, v souladu, tedy že bylo spolehlivé a legálně v pořádku, správné. Eh, nicméně u této agentury narážíme na daleko více problémů než u kterékoliv předchozí agentury. I zde dochází k závažnému porušení principu anuality, tedy přenosu prostředků mezi lety. Také účetní tůr poznamenává, že Agentura byla v minulosti povzbuzena ke zlepšení situace, nicméně eh, de facto nedošlo k žádnému zlepšení metodiky a agentura nadále opakuje staré známé chyby. Nebyly provedeny žádné kroky ke zlepšení, eh, dochází při pořizování eh, materiálu k odkladům, ke zdržování plateb, výrazně se mění každoroční pracovní programy a já myslím, že toto je opravdu závažný problém. Ale účetní dvůr konstatuje, že agentura reaguje na výtky velmi mlhavě a neadekvátně. A v textu my tedy hovoříme o tom, že je třeba poukázat na to, že neexistuje centrální systém registrace příchozích faktur. A dále agentura sídlí na dvou místech, respektive má dvě pracoviště, což zřejmě také působí problémy. My tedy můžeme říci, že eh, k určitému drobnému zlepšení došlo v registraci příchozích eh, faktur. Nicméně eh, je tady příslip provádění nebo zavedení centrální registrace těchto faktur už od 1. září, no to se zatím nestalo. Eh, problematika, problém je také v registraci eh, investičního majetku a tím, že pracuje na dvou místech, eh, z toho vznikají dodatečné náklady. Já vím, že toto je otázka politického posouzení, takže já to ponechám na rozhodnutí tohoto výboru a parlamentu jako takového. Nicméně musím konstatovat, že eh, je zde také, eh, nebo dochází k problémům eh, s porušováním služebního řádu. U tří zaměstnanců došlo tím k tomu, že jejich země původu byla retroaktivně upravená a my bychom měli vyzvat v souladu s účetním dvorem to, aby usilovala o vrácení eh, nesprávně vyplacených prostředků. Eh, já bych se to ještě trošku zastavil a trošku bych to zobecnil pro všechny agentury. Eh, to, že parlament má větší kompetence a více práce, tak to možná vytváří problémy v tocích peněz, zejména problémy s včasností plateb. A to znamená, že to působí určité škody. Existují navázané národní instituce, národní orgány, které, jak jsem říkal, jsou tady navázány na tyto agentury a samozřejmě pokud dochází ke spožďování plateb nebo prostě k nějakému negativnímu jednání ze strany pracovníků těchto agentur, tak to samozřejmě znamená eh, poškození pověsti evropských fondů. Je třeba, aby se zavedly v evropských institucích lepší pravidla v této oblasti. A také se domnívám, že na příslušném fóru či příslušném orgánu je třeba se na to zaměřit. Eh, řekl bych, že je to čím dál důležitější. Pokud tedy chceme, aby evropská veřejnost eh, nadále důvěřovala a taktéž eh, národní instituce, poněvadž eh, Evropská unie má tendenci kázat členským země a kárat je za nedostatek efektivnosti, no tak by sama měla být příkladem. Tak, nyní pár slov k Cesaru, hm, k tomuto společnému podniku. Zde je hodnocení účetního dvora pozitivní ve všech hlavních oblastech a účastnictví je vedeno legálně a správně. Navzdory eh, potížím, které souvisejí teprve s nabíháním činnosti této nové instituce, zdá se, že dochází tedy k naplňování předpisů, které byly eh, přijaty teprve koncem roku 2008. Jde o agenturu, která je stělesněním partnerství mezi veřejnou a privátní sférou. A my musíme Eh, říct, že celkově tuto agenturu odnítíme pozitivně, ačkoliv jsou zde i drobná negativa, například v tom smyslu, že eh, agentura má 86,8 desetin eh, milionu eur na bankovních vkladech, což opět je porušením zásady ročního rozpočtu. A to znamená, že zdroje, které se dávají agentuře k dispozici, nejsou využívány pro stanovený účel, jak to rozhodl parlament. Nicméně řekl bych, že ze strany účetního dvora došlo eh, k určitým eh, výtkám ze strany interního auditu a tyto výtky ovšem byly napraveny. Také se zde říká, že je třeba zavést integrovaný systém řízení, který by umožnil alokování prostředků na konkrétní práce, respektive aby se poznalo, které peníze šly kam. V tomto případě eh, je zde ovšem pozitivnější celkové hodnocení než u eh, ostatních. Děkuji, eh, pane Vojčise, za velice komplexní vysvětlení. Je zajímavé, když eh, vás posloucháme, jak jste je všechny prostudoval, ty agentury. Ale než dám slovo kolegům, mám otázku, ale také poznámku. Konkrétní otázka. Vy jste mluvil o té železniční agentuře A slyšel jsem, že um, tam bylo nedostatečné využití prostředku. A takhle jsem to slyšel. A chcete, abychom udělili absolutorium i této agentuře? To mě nebylo úplně jasné. Můžete to prosím vás vysvětlit? Čili chcete udělit eh, absolutorium i agentuře um, pro železnice, protože ta zřejmě dělá největší problémy. Můžete to jenom trošičku ještě dovysvětlit? Ano, děkuji, pane předsedo. Závěr je, že bychom měli dát, udělit absolutorium, protože celkem za to dokonce i účetní dvůr praví, že závěrka účtu je eh, právního hlediska v pořádku a my musíme samozřejmě hodnotit dále, než eh, co se týče účtu jako takových. My nejsme účetní a eh, my nejsme ekonomové, my tady děláme politické hodnocení. A jsou tady náklady spojené s tím, že, jsou, eh, že používají dva, dvě pracoviště. Jsou tady problémy na místní úrovni, ale je snad tedy lepší, aby ta agentura opravdu fungovala na dvou místech a proto je dobré přece jenom udělit eh, kladné hodnocení. Z technického hlediska eh, si myslím ale, že se musíme na eh, tuto agenturu zaměřit a musíme na to upozornit veřejné mínění a parlament jako takový, abychom jinak prostě nepřivírali oči před eh, negativní situací, která tady byla zjištěna. Ale celkem za to si myslím, máme dostatečné důvody pro to, abychom udělali absolutorium. Když už mám slovo, dovolte mi ještě jeden bod. Myslím si, že to musíme také vidět jako poslední příležitost pro tuto agenturu na přes rok eh, se budeme zajímat, zda se jim podařilo překonat tento negativní technický problém v jejich administrativě. Takže napřed rok uvidíme, zda budeme moci být hrdí na práci našich agentur. Nevím, jestli jsem vám odpověděl dostatečně podrobně. Pokud ne, tak samozřejmě to mohu udělat i podrobněji. Right, so Mr. Itala, yeah? Pan Itala, ano, děkuji, eh, pane předsedo. Já bych vzal ty agentury všechny dohromady. Nejprve dovolte, abych eh, poděkoval zpravodaji za velmi dobrou, velmi komplexní práci i přednesení výsledků této práce. Plně souhlasím s tím, co jste tady o agenturách řekla. Jenom mám jednu obecnou poznámku. Důvodem k obavám je rozpočtová disciplína. Totiž tady je určitá slabina, která se týká všech agentur, aby eh, pořádně dodržovali princip eh, ročního vyučtování, ročního rozpočtování. Eh, podíváme se, k jakým velkým převodům tady dochází. Ku příkladu to byla ta agentura pro bezpečnost letectví. 65% se vlastně přeneslo na rok, do, do, roku 2010, což je více než polovina rozpočtu a to je ne, nepochybně příliš mnoho. Takže musíme eh, se zaměřit na rozpočtovou kázeň těchto agentur. Pak jsou tady některé drobnější věci, jak o tom hovoří i zpravodaj. Zase se to týká té eh, agentury pro letectví. Mají evidentně problémy s postupy výběru zaměstnanců. Kdyby na to eh, přišly sdělovací prostředky, že tak eh, by to bylo velmi škodlivé pro pověst těchto agentur, takže na to je třeba dávat velkou, velký pozor. Poslední se týkalo Cezaru. Také se tady eh, mluví o velkých peněžních převodech 86 milionů. A nedostatečné používání integrovaných nástrojů pro řízení rozpočtu. A samozřejmě, že se to týká i rozpoč- výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já jsem jeho členem a tam se tím také velmi bedlivě zabýváme. Problémy jsou ovšem i politické, protože víme, že za této hospodářské situace je tady velký politický tlak na škrty v evropském rozpočtu. A agentury, které nedokáží spotřebovat ani polovinu rozpočtu, ty se jistě dostanou pod drobnohled, protože pak se jich budou ptát, eh, jak můžete tvrdit, že potřebujete tolik peněz, když nevyužijete během roku ani polovinu. Ale jinak naprosto souhlasím, abychom udělili absolutorium, protože nic nezákonného tady není. Jenom eh, je tady hodně co zlepšovat z jejich strany, co do eh, zprávy, co do řízení rozpočtu. Další pan Alkadraui. Děkuji. Já e, budu velice stručný. Chci panu zpravodaji poděkovat za jeho práci a za velice podrobné informace, které nám tady e, předložil a také Ehm, že nám umožnil nahlédnout do problému, které některé z těch agentur evidentně mají. Souhlasím ale se závěrem, tedy, že bez ohledu na tyto chyby měli bychom udělit absolutorium. Teď, eh, co se té železniční agentury týče, tam jsou evidentně problémy větší než jinde. Ale myslím si, zase musíme klást otázku, proč. Možná, že bychom těmto eh, agenturám měli dávat eh, další pravomoci. Možná, že nemají dost eh, i pravomocí ve finanční oblasti, aby mohli právě pořádně odvádět práci. A to je otázka pro komisi a pro radu musí mít dost prostředků, aby mohli plnit úkoly, které jim dáváme. Z toho možná také plynou některé problémy. Snad při další výměně názorů s železniční agenturou bychom neměli jenom hovořit o tom, jak provádějí určitá opatření, jak plní úkoly, využívají pravomoci, ale také, jak to celé funguje, jak se mohou řešit ty problémy, které tady máme uvedené. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Paní Dilem, chcete něco říci za zelené? Já nejprve dám slovo paní Foste za ECR a pak vám. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji za velice komplexní vysvětlení. Myslím si obecně vzato, že jde o to, že parlament podpořil vytvoření těchto agentur. A v těchto eh, sektorových agentur, ty, tady šlo o to, že by tyto sektorové agentury měly být efektivnější než agentury v jednotlivých eh, členských státech. Mělo to být nákladově efektivnější, celé to mělo méně stát a mělo to být také transparentnější. A teď tady víceméně vidíme, že tomu tak eh, vždycky není. Myslím, že je eh, tvrdé eh, kritizovat jedno uspořádání agentury, protože to trvá dlouho, než se to pořádně zavede. Myslím si, že to jsme všichni ochotně akceptovat ale chtěla bych se zmínit o eh, něčeho v souvislosti IASA, což je ta agentura pro bezpečnost letectví. Ta má velice výmluvné a hlasité členy, o nich slyšíme hodně, ale snad je také dobré, abychom si všichni připomněli, že to všechno se ne, nefinancuje jenom z Evropské unie, ale eh, také to eh, příslušné odvětví letecké společnosti to do značné míry financují, proto protože ty také mají právo očekávat, že ty agentury budou dosahovat co největších a nejlepších výsledků. Eh, pak tady ještě byla zmíněna otázka eh, postupu při výběru zaměstnanců. Teď už se to začíná zlepšovat, ale přece jenom vidíme, že tady je přímo eskalace eh, takovýchto pravidel a těch, kdo je vytvářejí. A pak eh, můžeme také říci, že se tady objevuje určité politické kredo. Měla by ta agentura čistě pro leteckou dopravu, ale zdá se, že stále častěji eh, činí rozhodnutí, která mají určitý politický podton. Evidentně lidé, kteří tam pracují, mají také určitou politickou agendu. A tady by se neměli zaměřovat na ekologii a jiné věci, ale čistě na eh, to, co se jich týká, a to je bezpečnost letectví. A teď ještě k Cezaru. Eh, řekla bych, že zcela správně tady se říká, že mají tedy eh, rozpočet. Všichni se snažíme eh, tady říci, že, roz, že všechny tyto agentury mají vést k větší efektivitě a my tedy nakonec jim to podepíšeme, dáme jim absolutorium, ale myslím si, že náš výbor pro dopravu by měl říci, dejte se už pořádně do toho, řešte pořádně úkoly a myslím si, že musíme tento signál vyslat ke všem těmto agenturám, upozornit je na jejich zodpovědnost, na to, co se od nich čeká. A Myslím si, že bychom eh, snad čekali lepší vysvědčení eh, příští rok. Paní Doan, děkuji, pane předsedo. A eh, pane zpravodaji, já jsem nemohla poslouchat všechny poznámky ze strany kolegů. Komod. Ale co se týče tady těch eh, technických aspektů, tak jsem obdržela eh, mnoho komentářů a souhlasím s tím, co řekli mý kolegové ohledně těchto agentur. Jedná se o to, abychom tedy udělali absolutorium, s tím souhlasím. A eh, přidávám se k tomu, co už zde bylo řečeno. A také bych potom se chtěla vrátit ještě k další eh, otázce. Eh, další eh, promluví pan Van Dalen a já mu při příležitosti chci poděkovat za to, že mě zastoupil, zatímco já jsem byl na jiném výboru. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat paní Foster. My tady hovoříme o absolutoři. Eh, tady je třeba, abychom si to trošku upřesnili. Já jsem se ptal, eh, jaká je naše pozice eh, k železniční agentuře, protože tady prostě nedošlo k dostatečnému pokroku, nebylo to uspokojivé určitě. Já jsem se díval na návrhy, které obsahuje návrh tohoto usnesení a možná, že jsem se na ně díval trošičko, trošku eh, kriticky, poněvadž si myslím, že tam došlo eh, k eh, prostě něčemu, co není úplně korektní. Pan Riky, jenom jedna drobnost k tomu, k té železniční agentuře. Já eh, musím říct, že ta sídlí ve městě, kde já jsem starostou, takže mám tady určitý zájem o toto. Já musím říct, že ta agentura má určité problémy. Eh, my jsme včera viděli, jak je to komplexní. Je tady 25 zemí, 25 různých zemí, eh, rozmanité zájmy. No a to má dva důsledky. Jednak tedy to, že se e, prostě Evropská unie vždycky e, vkládá do věci, když dojde k nějakému problému, nějaké nehodě. Teď jsou tam stanoviska různých zemí a podobně. E, čili tady to je opravdu obtížné. No a dále je tady velká potíž s rekrutmentem Eh, my se snažíme eh, získat ty nejlepší možné experty na železniční problematiku, ale členské země je nechtějí pustit. Takže tato agentura je na tom eh, velice, tedy v těžké pozici, pokud se týká získávání těch nejlepších možných pracovníků. A Navíc eh, to něco stojí a eh, de facto eh, země se zdráhají dávat nějaké prostředky institucím. Třeba Francie subsi, tedy podporuje dotacemi asi dvě třetiny nákladu na pronájem budovy, ve kterých sídlí, takže tam jsou takové další problémy. Dobře, děkuji. Eh, za komisi pan Benucci? Děkuji vám, pane předsedo. V podstatě mám jen dva boty. Eh, jednak je ten roční cyklus eh, účetnictví. A problém spočívá tedy v výběru a nabírání pracovníků, jak právě pan Rike řekl. Eh, pokud se týče toho ročního cyklu, my musíme rozlišovat mezi závazky, které tedy eh, musí mít eh, ten roční cyklus a potom platbami, ovšem to zase souvisí s právními závazky. Čili účetní dvůr zvážil to, že tato agentura v letech 8 a 9 v důsledku ekonomické krize eh, museli určité úvěry eh, přesunout do příštího roku. To v žádném případě nebylo nelegální ani netransparentní, všechno bylo provedeno v soudnými pravidly. Pokud se týče výběru zaměstnanců, chtěl bych eh, ujistit tento výbor, že pokud se týče agentury EMSA, tady byl problém, že neexistovala interní eh, výběrová komise. Prostě ta v daném okamžiku nebyla ustavená, teď už ovšem funguje, takže eh, veškerý výběr personálu už se děje řádně eh, a v její přítomnosti se týče EASY, tady je problém rekrutmentu. Spíše to, abychom tady našli vhodné lidi. A pro e, e, železniční agenturu je to také e, problém. Navíc tedy oni vlastně pracují všichni na dobu určitou A navíc oni se musí de facto přesunout do Valencien, kde ta agentura sídlí, což není jednoduché. Děkuji vám, pane Benuči. Já myslím, že to, Valencien, že to, to je opravdu nádherné místo, ano. Dobře, takže harmonogram k této zprávě. Pozměňovací návrhy do 1. února, hlasování v našem výboru 28. února a hlasování ve výboru pro rozpočtovou kontrolu bude 28. března a potom e, zřejmě v červnu to bude na plénu. Takže děkuji. Dále máme na programu absolutorium pro Evropskou komisi pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Takže jde o absolutorium provádění rozpočtu na rok 2009. Eh, v zásadě eh, tady máme už eh, čísla. Bylo už řečeno, že my vždy je chybou, pokud není zajištěn ten roční cyklus eh, výdajů, eh, protože eh, pokud chceme pokud chceme tedy eh, včas vyplatit všechny eh, závazky, tak potom eh, to znamená, že začátkem příštího roku se dostaneme do situace, kdy budeme muset zase naopak čekat. Takže to zase není tak velký problém, pokud se to nedodrží, pokud je to transparentní. Dále, v tom celém objemu eh, velká část jde na transevropské sítě, zhruba 50%, téměř 50%, a že eh, využití těchto prostředků vynaložení je eh, téměř stoprocentní. Hovoříme o závazcích něco přes 900 tisíc a těsně po 900 tisíc je tady nějakých eh, tady milionů eh, jsou výdaje, čili to já myslím, že eh, to je docela dobrá úspěšnost. Ve zprávě se hovoří také o agenturách, ale já se o nich nechci znovu zastavit. Pozitivnímu patří to, že u Galilea je míra vynaložení prostředků vyšší než dříve, nicméně je to projekt, Eh, jehož účinnost se nedá tak docela dobře měřit eh, podle toho, eh, do jaké míry jsou využívány prostředky, poněvadž je to velmi rozsáhlý projekt. Mám tady otázku k rozpočtu na rok 2008 a ta se týká Marka Pola. Pokud vím, prostředky pro tento program, tedy pro multimodální platformu, Eh, to bylo vítáno také mimo jiné naším výborem, podpořili jsme tuto iniciativu, ale musíme eh, konstatovat, že využití těchto prostředků bylo jenom ve velmi malé míře. Eh, ty projekty byly zřejmě příliš Eh, komplikované a vstupní eh, bariéry vysoké. Tady se nyní dočítám, že došlo ke zlepšení využití prostředků, nicméně, že v průběhu roku došlo k přerozdělení eh, zhruba 50% úvěru. Já nevím, co to znamená takovéto přerozdělení a jestli to šlo někam úplně jinam nebo přerozdělení v rámci toho programu, nevím. Další poznámka, to už tady párkrát zasnělo, a sice to je eh, využití prostředků pro financování transevropských sítí a koordinace s regionálním výborem. My tedy konstatujeme, že eh, ta koordinace není ještě zcela dobrá, což znamená, že projekty mm, mají být podporovány strukturálními fondy a fondy eh, soudržnosti, ale tyto projekty možná nejsou zcela vybírány podle kritéria eh, evropského přínosu. Ale ještě horší je to, že tyto peníze se v tom, v tom rámci, jak se, to, jak se mají vynakladají, tak eh, dá se konstatovat, že ta eh, předběžná finanční analýza je poměrně mizerná, že prostě některé důležité eh, náklady se nezohledňují, naopak jiné se přehání. Prostě ta analýza je poměrně chabá. Směrem k regionálnímu výboru bych tedy řekl, že my jsme proto, aby byla lepší koordinace, aby se lépe využívaly tyto prostředky. Eh, koordinace tedy s regionální politikou jsem myslel. A myslím, že je v našem společném zájmu, aby to tak bylo. Jednak jde o lepší využití prostředků a jednak je to v rámci a v zájmu mobility na evropské úrovni. Dále ještě eh, je tady speciální zpráva Eh, účetního dvoru eh, k práci koordinátorů u větších projektů. Eh, já se domnívám, že jde o velice úspěš, úspěšnou věc. Myslím, že je dobře, že jsme tyto koordinátory využili, poněvadž oni tady mohou hrát velice pragmatickou a dobrou roli, poněvadž se tedy vytvářejí mosty nejenom mezi většími projekty, ale také mezi jednotlivými zeměmi a já si myslím, že toto je velice, velice vítané investice eh, v oblasti železnic, které jsou tady doprovodné, tak ty byly 100% velice dobře využity. Já v souvislosti s tím tedy navrhuji, abychom absolutorium schválili s komentáři, které jsem právě provedl a možná, že k otázce Marka Pola bychom si rádi vyslechli odpověď. Děkuji. Děkuji. Silka chcete něco říci? Paní Majsna? Děkuji, pane předsedo. Naše eh, stínová zpravodajka zde není, proto mě poprosila, abych ji zastoupila. Eh, chce eh, poděkovat panu Grošovi za jeho zprávu, souhlasí s tím, také říká, že pan eh, Groš poukázal na důležité body, protože pro ní je také Marco Polo velice důležitá otázka. Je potřeba, aby toto se eh, zlepšilo v situaci a také, tak jak řekl pan Groš, eh, souhlasí s tím, že je potřeba mít lepší koordinaci mezi výborem pro dopravu a regionálním. Tady také bylo řečeno, že že e, komisař e, Kalas e, v tomto vystupuje, ale musíme poukázat parlament na to, že potřebujeme lepší koordinaci, aby toto fungovalo tak, jak chceme. Paní Jensenová by chtěla ještě dodat nějaké poznámky, ale v principu souhlasí s panem Grošem. Děkuji. Děkuji, paní Durand. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, chci poděkovat panu Grošovi za jeho zprávu. V zásadě s vašimi poznámkami souhlasím a jenom dvě poznámky k projektu Marco Polo eh, Tady musíte být také jednota s um, regionálním fondem soudržnosti, stran STEN, musíme zlepšit koordinaci, ale ono se nejde jenom o koordinaci, důležitá je také transparentnost. Eh, takže jedná se o ten T a často zjišťujeme, že nemáme dost podrobností o rozpočtu a to je velice škodlivé. A tak na jedné straně máme regionální fondy, na druhé straně ten T a ono to dohromady dobře nefunguje a není to jenom otázka koordinace druhé. Otázka na komisi. Co komise dělá nebo co míní dělat v reakci na poznámky u rozpočtových položek týkající se dopravy. Co s tím vším chcete dělat? My jsme se k tomu vyjadřovali, předkládali jsme návrhy a co s tím vším komise dělá. My jsme jistě pro udělení absolutoria, ale zajímalo by mě, jak zpracovává komise naše poznámky, zda k něm vůbec přihlíží. Co tedy, jak reaguje, co dělá s našimi poznámkami? Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k eh, výrazům poděkování panu Grošovi za odvedenou práci a v zásadě souhlasím s většinou toho, co je tady řečeno. Nicméně, pane předsedo, já už tady zasedám 12 let a po každý rok dostaneme zprávu, každý rok zjišťujeme veškeré nedostatky a pak říkáme, no ale bez tak jim dáme absolutorium. A to něco říká spíše o parlamentu než o komisi. Snad bychom měli trochu ukazovat zuby. A e, já nechci být nespravedlivý vůči e, dopravní sekci, protože rozhodně ti nejsou e, ti největšími vyníky, co se auditu týče. Ale jak říká správně pan Groš, Eh, je tady celá řada bodů, kterými je třeba se zabývat a to takže naléhavě. Podíváme se na to, co, na, jak on upozorňuje na vý, velikost chyby, chybovosti. Tady se komise musí zlepšit. Podívejte se na podrobnosti. Tady má komise zvýše 2 miliard eh, eh, euro. Kdyby chybovost byla pouhých 5%, pořád by to dělalo 100 milionů eh, daň, peněz daňových poplatníků, které se třeba tak či onak nevynaležily správně. A to se nedá jenom duše tak zamést pod stůl ale je třeba se s tím naléhavě zabývat komise v tomto konkrétním směru, ve směru dopravy, rozhodně nepředstavuje ten nejhorší příklad. Už se tady zmiňovala regionální politika a tak dále. A jak jsem pochopil, tam je ta chybovost daleko větší. Ale to je obecná poznámka týkající se finanční e, e, disciplíny a zodpovědnosti. Jenom ještě pár věcí. Jedno, o čem hovořil pan Groš, týká se to postupu náboru. A to je naprostá pravda. Potřebujeme daleko rozumnější základ pro nábor a musí to být také spojeno s lepším finančním plánováním, protože mimochodem eh, tady se alokují finanční prostředky v naději, že se využijí, než aby se někdo konkrétně zabýval tím, jaká je toho pravděpodobnost. A poslední bod, ten se vlastně vztahuje k tomu předchozímu. Opravdu se musíme zabývat všude Eh, otázkami analýzy náklady versus prospěch z toho. Jestliže vynakládáme peníze na, pro, na projekty, které přinášejí malou přidanou hodnotu, jak říkal na začátku pan Groš, pak eh, má vůbec smysl eh, takový projekt realizovat. Všechno to se týká dobrého finančního řízení a nakonec tedy podporuji to, co tady navrhuje pan Groš. Pan Beluči za komisi, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych zareagoval na eh, problém spojený s programem Marco Polo, protože ten se tady zmiňoval nejčastěji. Ten je úzce spojen eh, s rozvojem železniční a námořní dopravy. Většina dotací se vyplácí na straně, na, na základě přepočtu tunu na převezen eh, kilometr. A eh, Samozřejmě, že dopravní odvětví bylo hodně zasaženo ekonomickou krizí a to mělo velký dopad i na program Marco Polo v letech 2008 a 2009. Většina eh, příjemců, když byli upozorněni na to výběrové řízení, tak v podstatě vůbec vzdali eh, ty mm, eh, zálohové platby, které obvykle se dávají při podepsání kontraktu. Tudíž eh, dostali jsme se do situace, kdy už byly vyčleněny úvěry, ale platby se nemohly provést, protože určitý počet těch, kteří dostali grant, se toho zkrátka vzdali. Taková je skutečnost. V letos už to jde lépe. Očekáváme víceméně normální realizaci programu. V roce 2009 došlo k revizi nařízení, aby se usnadnilo pochopení mechanismu aby byl finančně eh, eh, příznivější. Na rok 2011 předpokládáme, že se už vrátíme k normální činnosti. Pak se tady mluvilo o koordinaci mezi programem transevropských sítí a mezi regionálními fondy nebo fondy soudržnosti. To se snažíme zlepšovat, ale nicméně je třeba myslet na to, že regionální fondy a fondy soudržnosti eh, víceméně eh, s nimi hospodaří místní orgány. Ten T je program z hora dolů, neboli my rozhodujeme o prioritách. A eh, realizují se podle jednotlivých projektů. Co se týče plánování, finančního plánování, vždycky je to tři kroky, víceleté finanční plánování, roční eh, plánování, volba prioritních a neprioritních projektů, tedy rozdělení projektů na prioritní a neprioritní, takže to je známo předem a parlament má příslušné informace. Teď k té chybovosti. Máte pravdu, že chybovost je 2 až něco méně než 5 Letos počítáme s chybovostí asi 2,5-2,6 Mohlo by to samozřejmě představovat značné peníze. A co děláme? děláme eh, eh, průběžnou a ex post auditní eh, kontrolu. Také provádíme ad hoc návštěvy, preventivní audity a dnes už využíváme celou řadu nástrojů, aby příjemci lépe rozuměli pravidlům, aby se chybovost zmenšila. A než se předloží jakékoliv eh, prohlášení nákladů, chtěli bychom jim dát příležitost, aby mohli vyhodnotit, sami jako e, dobře rozumějí tomu, e, jaké náklady si mohou nárokovat a tím už se vlastně teď snížila chybovost. Dělá se to obtížně, protože je tady určitý limit e, co do finančních prostředků, které se investuje můžeme kontrolovat. Takže musíme se snažit snad více o prevenci a doufáme, že v nejbližší budoucnosti to přinese výsledky. Já vám děkuji. Chcete ještě se k tomu vyjádřit? Eh, co se týče požadavku na transparentnost, tak to si eh, myslím, že je správné. Co se týče chybovosti, tak eh, bych chtěl se vrátit k, k účetnímu dvoru z roku 2009 to by asi bylo dobré, kdybychom tuto poznámku e, zapracovali, aby e, to bylo e, v příštích letech ve směru dopravy. A my jako parlament, a to souvisí s otázkou paní Hro, my bychom jako parlament měli být informováni o účinnosti, to jest jaké výdaje byly poskytnuty, tak tady mm, Mm, otázka těchto procent. Tak eh, to souvisí s koordinací mezi eh, regionálním výborem a dopravou a je důležité, aby parlament měl volnost v této koordinaci a posílit tuto transparentnost, jestli je to rozhodnutí ze zdola či ze zhora. Já si myslím, že když investujeme do sektoru dopravy, tak eh, je potřeba toto Eh, koordinovat a je, nemůžeme, se, mm, ne, nemůžeme dovolit nezodpovědné investice. Proto je potřeba eh, mít na zřeteli eh, potřebná kritéria. Děkuji. Eh, lhouta pro pozměňovací návrh je 1. Eh, únor. Hlasovat se bude 28. a pak 29. března hlasuje výbor pro rozpočtovou ehm, kontrolu a potom v květnu by to mělo přijít eh, do plenárky. Pane Uisi, já jsem vás ještě, se vás nezeptal potom, kdy hovořila komise, zda máte ještě něco na srdce. Já jsem prostě se omlouvám, že jsem se vás zapomněla zeptat, jen jestli chcete ještě něco dodat. Máte ještě něco? Ne, děkuji mnohokrát, pane předsedo ve vaší nepřítomnosti si myslím, jsme tady měli velice podrobnou diskusi o různých eh, bodech. Takže bych chtěl navrhnout, že Eh, pokud se někdo přeje, má možnost předkládat pozměňovací návrhy a ještě eh, žádost na vás. My to vyslovujeme takhle italsky. Já chápu, že pro Brity je to dost těžké a pro Němce také, ale tady vedle mě sedí moje německá přítelkyně a ta to chápe. Je to takové měkké G. Já se o to budu snažit v budoucnosti. Dobře. Eh, máte ještě něco, co byste chtěli ehm, vnést do diskuse? Jestli ne, tak mě eh, upozornili, že se příště sejdeme v pondělí 14 února. Eh, Je to den svatého Valentína a bude to v 7 hodin ve Strasburku s komisařem. Takže chtěl bych všem poděkovat za jejich snahu, děkuji také tlumočníkům, tím prohlašuji zasedání za uzavřené a připomínám koordinátorům, aby se sem vrátili ve 12.